a také, že paní Maria Tere Jiménez Parband byla a zvolena a místo pana Fernanda Maura Barendeara. A e, je to účinné od 25. listopadu. Parlament toto bere na vědomí volbu pana Xaviera Benitozologu a paní Jiménez Barbat. E, vítám vás e, srdečně, ten nové kolegy kolegovini a kolegu a, a, a Připomínám, že oni se účastní aktivit Evropského parlamentu a dostávají s tím související práva podle jednacího řádu Evropského parlamentu. Obdržel jsem od frakcí GUE NGL žádosti o nominaci.